Kolleginnen und Kollegen, bitte Platz zu nehmen. Vážení kolegové, ano, nevím. My jsme již rozeslali mm, doplnění pořadu jednání ehm, no, 18.30 výměna e, související obměním s v souvislosti s Olex z Kosovo. Proto budeme diskutovat s Kenesem, Kenesem Deanem, generální ředitel se a Fernandem Jelinim, e, ředitelem pro, e, západní Balkán, externí služby. Doufám, že s tím souhlasíte, abychom to udělali takto. To je tedy, eh, eh, myslím, že to odpovídá eh, povinnosti parlamentu vykonávat kontrolu. Nikdo nemá námitky proti tomuto oznámení předsedy možná bychom měli. Máme tady pana Vlankoviče ještě? Později, později. V 16 hodin 30. To je, bude pozorování voleb, diskuse pozorování voleb ohledně nelegálních voleb, které včera proběhly v Luhansku a Donecku. Možná v té souvislosti bych eh, mohli diskutovat a Již bys k tomu mohl na úvod podat své prohlášení pan Plenkovič. Schválení zápisu má někdo z vás, kdo to četl, k tomu námitky? Není tomu tak? Takže jsou přijat, takže je přijat zápis z jednání. Hmm. Nyní se dostáváme k Jižnímu Kavkasu a krizi v Gruzii. Pan Herbert Salber zvláštní eh, zástupce Evropské unie je eh, k dispozici, je to také příležitost k výměně názorů. Tak eh, v souvislosti s ratifikací a odpovídající zpráva, která se připravuje. A také k dalším otázkám související s Azerbajdžánem. A nyní si tedy ušetřím vlastní úvod a dám slovo panu Salberovi, aby si vzal slovo. Děkuji, pane předsedo. Hmm, přeji dobré odpoledne. Hmm, je mi velkou ctí eh, moci využít této příležitosti, abych vás informoval o situaci na Jižním Kavkaze a o mém úsilí implementovat mandát, který jsem dostal eh, od 1. července jako zvláštní zástupce EU pro Jižní Kavkaz a krizi v Gruzii. Co jsem udělal eh, na začátku svého mandátu? Předsedal jsem dvou kolům eh, ženevským mezinárodním diskusím o Gruzii Ehm, znamenalo to hodně cestování do regionu, takže jsem měl možnost se seznámit do hloubky s příslušnými aktéry a v regionu a také vlastně s aktéry v těch ehm, teritoriích, které se v podstatě odtrhly, kde já a kam já a moje můj úřad má přístup, což je v kontrastu s jinými mezinárodními aktéry, který mají určitá omezení v tomto směru. Chci eh, zdůraznit regionální charakter mého mandátu, eh, týká se Jižního Kavkasu a je to také důležité pro eh, ten přístup, který jsem již zmínil, no ten ne, uznaná, neuznaných oblastí. Já mm, co nejvíce úzce spolupracuji s um, ostatními delegacemi Baku a jinde v Jerevaně a také v Gruzii. Celý ten mandát má tři složky. Jedna z nich je tedy vedení mezinárodních jednání v Ženevě společně s uh, OSN a OBSE kde v podstatě jsem hraje roli takového primus inter pares. Druhý prvek je eh, řešení konfliktu v Gruzii a snaha implementovat alespoň částečně evropskou politiku eh, kející se neuznání a eh, angažování s těmito organizacemi a dále situace v Národním Karabachu. Než přejdu k těmto třem oblastem, tak mám jednu obecnou připomínku. Jak víte, situace na Ukrajině má velký dopad e, na naši práci, ovlivňuje myšlení našich partnerů v celém regionu. V, Azerbajdž- v Azerbajdžánu, kde vláda ve světle ukrajinských událostí začíná být více asertivní v otázce toho, jak se Evropská unie staví k otázce územní integrity. Eh, co se týče Gruzie, ta vláda vnímá ukrajinské události jako potvrzení toho, co se stalo předtím v roce 2008 v Gruzii. Pamatujete si tu válku, když teritoriální eh, celistvost Gruzie byla mm, zasažena, postižena. Takže toto visí nad námi jako takový mrak nad Jižním Kavkazem a to, musíme to neustále mít na paměti. Nyní několik slov eh, k mému tedy hlavnímu tématu, to jsou ty mezinárod, to mezinárodní jednání v Ženevě, která probíhala od roku 2008, od tedy od toho konfliktu, kdy jsem měl tu čest se účastnit um, těchto jednání, toho 29. kola, které proběhlo v červnu tohoto roku, pak eh, proběhlo další kolo v říjnu a nyní bude třetí kolo v prosinci. Možná si pamatujete, že na samém začátku eh, těchto jednání v Ženevě bylo očekávání, že skončí za rok nebo za dva, že jediné, jedin, ty problémy na stole budou vyřešeny. Zkušenosti ukázaly, že tomu tak nebylo. Stále jednáme, blížíme se ke kolu číslo 30. Takže z toho vidíte, že možnost řešit problémy nebo diskutovat o nich vážně je velice obtížná věc. Není to snadné. Není snadné, aby obě strany eh, něčem ustoupili, protože všechno, o čem se jedná, je okamžitě politici, politicizováno. A Ženeva sama neřeší otázky statusu. A ale přesto všechny strany už e, vnímají všechny záležitosti v tom smyslu, jak, eh, jaký mají vliv na její status. Takže ať mluvíme o jakémkoliv bodu pořadu jednání, otázka statusu je vždy jaksi v pozadí. Když jsme konfrontováni problémem toho, že Ženeva jako taková je velice křehká, protože během celých jednání byl základní princip eh, o problémech jednat konkrétně, ale delegace vyhrožovaly, že opustí jednání, jakmile uh, nějaká specifické téma, které jim leželo na srdci, nebylo respektováno. Takže prvním, při prvním jednání, které jsem vedl v červnu, jsme vstoupili tedy do sporu nad pořadem jednání. Ehm, Jižní Abchazie eh, si přáli odstranit ten problém z pořadu jednání, přičemž gruzijská strana s tím nesouhlasila. A Abcházie a Osetie opustila jednání a nebylo možné rozumně jednat. Nyní v říjnu to bylo mnohem lepší, měli jsme možnost jednat o všem. Mm, někdy byla možnost i, um, jak si se otevírala možnost, že ta jednání by mohl, mohla přinést výsledky. Ale proto by byla třeba Eh, delší série jednání, ke kterých se doufám blížíme. Ženeva, eh, z toho, co říkám, asi chápete, že to není místo, kde můžete očekávat skutečná řešení konfliktů. Aspoň ne v tuto chvíli. Je to způsob, nástroj, které strany používají jak spíše jako prevenci a rehabilitaci jako dalších konfliktů. Ale už to samotné je významné. Musíme si uvědomit, že situace na místě, především politická, je napjatá. Není uvolněná. Tato napětí tam zůstávají a proto je dobré, aby existovalo toto fórum, když jsem konfrontován tedy nebo konfrontují účastníky se svými otázkami, proč neustále ohrožují toto fórum, když to tak potřebují, tak všechny strany říkají, ano, my chceme toto fórum, je nutné, ehm, je tam spousta věcí, které je třeba projednat a doufáme, že to přinese výsledky a pak nastává ta situace často, kterou, kterou jsem popsal, že nejsme schopni dosáhnout žádného pokroku. Nicméně mm, doufám, že nyní tedy proběhne několik kol, které, nám, které budou konstruktivní a kde se nám podaří dosáhnout nějakého pokroku. Několik dalších poznámek k statusu um, řešení konfliktu Gruzii tak já se snažím mm, o, dosáhnout něčeho, co by bylo v souladu s cíly Evropské unie, tedy neuznání těch odtržených oblastí, na druhé straně angažovanost eh, vůči nim. Můj kancelář se tedy angažuje v Abcházii, je tam hodně projektů dialogu, spolupráce, tam snaha zajistit, aby Evropská unie byla přítomna v Abcházii i v Jižní Osetii, kde je to obtížnější, protože Jižní Osetie není tak konstruktivní jako Abcházie. Také se snažíme ukázat eh, gruzijské vládě, že ta, ta angažovanost je nakonec v jejich zájmu, protože Gruzie si přeje, aby ty odtržené republiky nebo, nejme hm, tomu, územní celky se vrátily ke Gruzii, takže hm, je tam snaha tedy pracovat na, na eh, to, změní toho postoje lidí v Abcházii Jižní Osety, aby nebyly dveře úplně uzavřeny, aby zůstaly zachovány kontakty s Gruzií a aby měli zkušenosti o tom, jaké změny v Gruzii nastaly ve srovnání se situací před pár lety. Doufáme, že se nám podaří tento dialog dále rozvíjet. V praxi to znamená, že se snažíme být aktivní při budování opatření na zvyšování důvěry tak abychom měli společné projekty, na kterých můžeme pracovat. Také se snažíme monitorovat celkovou situaci v Gruzii, mm, což by, které by mohly vyvolat konflikty v budoucnu, to především otázka menšin, Arménů především, kteří žijí v jižní části Gruzie. A také mm, tady se snažíme být stále v kontaktu s gruzijskými orgány. Nyní k náhodnímu Karabachu. Já se od začátku snažím vytvářet um, dobré vztahy s vedením v Jerevan i v Baku, také ze spolupředsedmi Minské skupiny. A stanovisko Evropské unie je nezměněné. Podporujeme úsilí skupiny v Minsku hledáme řešení, vítáme eh, diplomaci na samitech, která eh, byla znovu zahájena summitem v Soči a dalším v září a nyní v Paříži před týdnem na pozvání francouzského prezidenta. My jako Evropská unie navízíme současně, abychom v této fázi um, již vytvářely návrhy opatření na budování důvěry uh, komunit uh, Arménie, Národního Karabachu, Azerbajdžánu, abychom vytvářeli nebo přispívali k lepšímu pochopení pro chvíli, kdy se objeví řešení, kde bychom mohli uh, pracovat na konkrétnějších programech. Neskrývám, že budování důvěry v této části Jižního Kavkazu je velmi obtížné protože z různých důvodů obě strany mm, odmítají podobné přístupy. Politické napětí je velmi vysoké a tato politická napětí vedla také k eh, mnoha obětem. Více než 50 eh, v kontaktní linii, což je více než za celý rok 2013. Takže Náhorní Karabach skutečně není zamrzlý konflikt, je to horký konflikt, který má potenciál eskalovat. Snažíme se tedy maximálně pochopit tu situaci, maximálně um, pochopit tu situaci těch, kteří jsou kteří, jsou, kteří byli vyhnáni z domova před 25 eh, lety. Já jsem uh, navštívil jejich ehm, bydliště. Ehm, na jedné straně eh, azerbajdžská vláda pro ně dělá hodně, na druhé straně stále mnoho z nich žije v podmínkách, které se prostě obtížně popisují. Proto doufám, že mm, řešení tohoto konfliktu není úplně vyloučené. Mám kontakty s spolupředsedy minské skupiny po pařížském summitu a doufám, že americký kolega velvyslanec Warwick je optimista, že věci se vyvíjejí možná správným směrem. Samozřejmě nikdo si nedělá iluze. Postoj Moskvy, ruského vedení, bude klíčový e, pro otázku, zda je možné najít řešení nebo ne. Také jsem jasně řekl, mladám v Baku v Jerevani, že bych si přál přístup na náhorního Karavachu, by souhlasili s mojí cestou tam, abych viděl na vlastní oči, jak ta situace vypadá, jaké jsou e, naděje lidí v náhorním Karabachu. E, doposud to bylo obtížné, především Azerbajdžán nechce e, žádného zástupce mezinárodní organizace aby cestoval do národní, náhodního Karabachu. A já jsem také jasně řekl premiérovi i prezidentovi, že toto, eh, tohoto požadavku se nevzdám. Takže tím uzavírám svůj briefing. Nyní rád odpovím na vaše otázky. Děkuji, pane předsedo. Mr. Stetina. Thank you for the floor, <clears throat> Mr. Chair. Děkuji za slovo, pane předsedo. Pane Zalbere, blahopřejeme k nominaci do této důležité funkce. Já jsem rád, že vy na Jižním Kavkazu budete plnit tuto náročnou roli. Dovolte mi dvě otázky. První otázka. Hranice. V Jižní Osetii jsem viděl nové berlínské zdi a ptám se, jestli toho EU udělá dost, aby tento proces zastavila. A druhá otázka. Na Jižním Kavkazu je důležitým faktorem Rusko. Z našeho pohledu velice destabilizujícím. válka z roku 2008, okupace určité části Gruzie, tlak na Arménii, aby nepodepisovala eh, dohodu o přidružení Náhorní Karabach. Ptám se, jestli máte v úmyslu nějakým způsobem spolupracovat s Ruskem a co se jim chystáte říct. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Pan Mamikins, zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane zástupce, já bych vám chtěl poděkovat chopil jste se velice důležité a složité práce a rozhodně se nedá podceňovat všechno, co se v tomto složitém regionu dělá. Ta práce vůbec není snadná. A osobně bych vám chtěl poděkovat za podporu, kterou jste poskytl mě jako zpravodaj za Evropský parlament, když jsem se věnoval této zprávě o Gruzii. Opravdu mi to pomohlo, když jsem byl v Gruzii. Mám pro vás dvě otázky. Jedna se týká okupovaných území Jižní Osetie a Abcházie. Jak by podle vás bylo možné vrátit tyto lidi do ústavního prostoru Gruzie? Samozřejmě územní celistvost Gruzie tady v Evropském parlamentu nikdo nespochybňuje. A druhá otázka. Jak podle vás bude vypadat dohoda, kterou chce Rusko podepsat s těmito oddělenými územími, územími z Abchází a Jižní Osetí. Jak vidíte vývoj této situace? Děkuji. Děkuji, pan Tenok. Pane předsedo, já jsem tady. Pane Salbere, ještě jednou blahopřejeme i za skupinu EKR. Naše skupina má velký zájem o tento region, do kterého jste byl přidělen. Mám několik otázek. Za prvé Arménie. Přejeme vám hodně štěstí. Pojedete do Národního Karabachu, ale bohužel Azerbajdžán trvá na tom, že jakmile někdo vstoupí na jejich území, bude persona non grata. Pokud Arménie vstoupí do Euroazijské unie, co to bude znamenat a co můžeme my v Evropské unii udělat ještě k tomu, aby Arménie zůstala naším přítelem? přestože byla přinucena k tomu, aby se z ekonomického hlediska připojila do toho moskevského orbitu. A jak náhodní Karabach zapadá do Evropské unie? Už jsme říkali, že Kazachstán podal námitku prostřednictvím organizace islamistických konferencí. A pak je tady otázka Azerbajdžánu, který je velice proaktivní v této organizaci. A mě vždycky zajímala otázka projektů Evropské unie. Probíhá něco Možná tam nemůžete jet, ale možná o tom něco víte. A před dvěma lety se také mluvilo o CSDP, o nějaké mírové misi, kdyby minská skupina dokázala dospět k nějakému dlouhodobému mírovému řešení. Co se Gruzie týče, já předpokládám, že Putin chce z ukrajinského Donbasu udělat zmražený konflikt, jako je to v Abcházii a v Jižní Osety, ale samozřejmě hrozí, že se to dostane až na úroveň Mariupolu a nebo Krymu. Obě okupovaná území, která máte na starosti v Gruzii, Jižní Osety a Abcházie, mají velice špatnou ekonomiku, nejsou tam žádné přímé zahraniční investice a Rusko o také nemá velký zájem. Za prvé řekněte mi, jestli to pravda a za druhé můžeme čekat něco jiného na Krymu nebo v Doněcku nebo v Luhansku. Může si Putin dovolit vzhledem k nízké ceně ropy a sankcím EU napumpovat opravdu hodně peněz na východ Ukrajiny a do Krymu, protože já předpokládám, že to nakonec dopadne velice podobně, jako je to, co pozorujeme zhruba v posledním desetiletí v Jižní Osety a v Abcházii. Thank you. Děkuji. Pan Nat. Eh, muchas gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Já také děkuji panu Zalberovi za toto skvělé vystoupení a neříkám to jen ze zdvořilosti, myslím to opravdu upřímně. Když pozoruji situaci v Abcházii a Jižní Osety a ne v Náhorním Karabachu, ale v okolí Náhorního Karabachu. Náhorní Karabach je původně etnicky tedy arménské území, ale došlo tedy k etnickým čistkám v oblasti Náhorního Karabachu a v oblasti Arménie, dokonce i na sever a na jih od Náhorního Karabachu a v Abcházii a Osety jsme také svědky etnických čistek a také v okolí Náhorního Karabachu. Tyto čistky se stabilizují v čase a vlastně dochází k tomu, že tam nastává podobná situace jako izraelské okupování palestinského území, kde realita je jedna věc eh, a teorie jiná. Pokud dovolíme, aby Rusko dále realizovalo své plány v Azerbajdžánu i v Gruzii, tak hrozí, že se vykrystalizuje ten konflikt takovým způsobem, že realita převládne nad legalitou, nad tím, co je tedy oprávněné. Děkuji, pan Plenkovič. Thank you very much. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Pane Salbere, děkujeme za prezentaci. Skupina ELS rozhodně podporuje asociační dohodu mezi Gruzí a Evropskou unii, už jsme měli možnost před několika týdny projednat pokrok Gruzie v souvislosti s reformami, právním státem a soudnictvím s ministerstvem spravedlnosti. Při této výměně názorů nás také zajímalo, jestli je možné pozorovat nějaký pokrok z hlediska selektivní justice, což byla věc, které jsme si povšimli a zneužívala se v souvislosti s bývalou vládou a současnou opozicí. Já bych skutečně ocenil, kdybyste nám řekli, jak vidíte vývoj v této oblasti na straně gruzínské vlády a soudních orgánů. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za informaci, pane Salbere. Já se chci zeptat na něco, o čem se v posledních 14 dnech hodně mluví v samotné Gruzi. Já jsem tam byla minulý týden a trošku mě překvapuje, že jste o tom nemluvil ve své prezentaci. Je to eh, navržená smlouva mezi Ruskem a Abchází o spojenectví a integraci. A v podstatě podle mě je to jakési tiché připojení v Abcházii. Podle té dohody příštích třech letech mají vzniknout společné síly, společné obhajoby, společné struktury orgánů vymáhajících právo, ekonomická integrace, sociální a zdravotní systémy. A mě by velice zajímalo, jaký je postoj EU k této věci a jaké jsou vaše kontakty s abcházskými orgány v této věci, protože vy říkáte, že Abcházie je součástí těch dvou otržených regionů, kde jsou ještě pozitivní aspekty. My jsme si mysleli, že tato dohoda snad je jenom pro Jižní Osety. Děkuji, pane předsedo. Pane Salpere, blahopřeji ke jmenování. Především mi dovolte začít historií. Všichni si vzpomínáme na zprávu Heidi Talianini o Gruzii, o válce z roku 2008. A o tom, kdo byl obviněn z toho, že situace vyvolala. A já myslím, že teď po Krymu je situace celkem jasná. agresivní politiky uplatňuje Rusko. Následuje, následují etnické čistky. Nesmíme zapomínat, že na gruzínském území jsou tisíce vězňů z Abcházie a Jižní Osetie. Přemístěných osob z Jižní Osetie a Abcházie. Takže já skutečně pochybuji o tom, že naše politiky jsou účinné. My tato území neuznáváme. Já bych neříkala, že jsou to de facto odtržené, odtržená území. Ta území nejsou funkční, Jaký je teď důvod? Neuznat Jižní Osety a Abcházii v EU a zapojit se tam do projektu. Máme pomoct Rusku uchovat tam mír a poklidně vyvíjet tlaky na tato území, aby se vojensky, ekonomicky a ze sociální oblasti přiblížila k Rusku. Já jsem si skutečně vědoma toho, že úplně to tež se děje na Ukrajině, na Krymu, v jeho východní části Ukrajiny. Chtěla bych zmínit Náhorní Karabach. Arménii a Azerbajdžán. To je dlouhodobý konflikt, velice obtížný, ale přitom nesmíme zapomínat, že k tomu patřily i etnické čistky. Co tam vlastně uvidíte, až tam pojedete? Musíte se dívat na obě strany a zjistit, jaké tam mají důvody. Já myslím, že máte velice složitý mandát. Blíží se ratifikace asociační dohody s Gruzí. Já jsem rozhodně pro ratifikaci. Když si myslím, že vy, vy zejména, ale my všichni, všechny naše země, musíme vyvíjet tlak na současnou gruzínskou vládu, abychom se vyhnuli nejenom dvojích standardů v justičních procesech, ale také zjevným potížím, které tam dělají eh, zákonné opozici. Jde o justiční proces proti bývalému prezidentovi Gruzie, jde o ten proces proti celé politické straně. Takové chování je nevhodné v partnerské zemi. A proto se musíme teď vynasnažit vyvíjet tlak na gruzínskou vládu, aby takovým postupům zabránila. Pan předseda bohužel bez mikrofonu. Yeah. Uh, I have very short question. Já mám velice stručnou otázku. Navázal bych na ty konkrétní otázky. Můžete nám říct něco víc o Adžárii? To je součást Gruzie. A v poslední době také hrála určitou rodin, roli rodina Abašice. Můžete k tomu něco říct? Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Salber, za prezentaci. Britský premiér David Cameron žádá, aby Evropská unie rozšířila euro. Dokážete se představit, že Gruzie nebo jiná země z této části světa bude kandidátem? Děkuji, pane předsedo. Já vám chci poblahopřát, pane velvyslanče, ke jmenování. Situace v Gruzii je velice komplexní. Skupina ELS podporuje asociační dohodu mezi EU a Gruzií. Nicméně, než budeme hlasovat o asociační dohodě na plenárním zasedání, chtěla bych velice jasně uvést, že gruzínské orgány se musí dát pozor a neuplatňovat selektivní justici. Nesmí vyvolávat dojem, že je tady přání mm, politické mzdy. Soudní procesy musí zůstat nestrané. Po ratifikaci asociační dohody už nebudou natolik otevření vůči takovým politickým požadavkům. Musíme dát jasně najevo, že to tak je a očekáváme to i od vás, pane velvyslanče. Thank you. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Salbere, za prezentaci. Někteří lidé, nebo mnozí lidé, považují odstržení Jižní Osety a Abcházie za jakýsi precedent toho, co se stalo na Krymu a v Donbasu. Já se ptám, jaké máte informace o té situaci? Jak to vypadá s lidmi v Jižní Osety a v Abcházii? Protože když jsem byla naposledy v Gruzii, navštívili jsme hranici s Jižní Osetií a dostali jsme informaci, že v Jižní Osetii moc lidí není, mnozí odcházejí a podmínky se rychle zhoršují v Jižní Osetii. Abcházie je obydlenější, ale jaké máte informace vy? To odtržení se stává jakousi kompenzaci, kompenzací pro ty lidi, anebo jsou na tom ještě hůř než dřív. A pak pokud jde o tu dohodu, asociační dohodu, kterou jsme vyjednali s Gruzí, jak už bylo řečeno, my to podporujeme. Chápeme, jak je to důležité, ale ty otázky justice a nezávislosti soudnictví jsou velice důležité a musím říct, že když jsme tam byli, měla jsem dost velké obavy z toho, co jsme se dozvěděli na základě našich kontaktů už za současné vlády. A poslední věc, náhodní Karabach. Tady vás mohu jenom vyzvat, abyste nadále trval na tom, že chcete navštívit náhodní Karabach, a chci se zeptat, jestli chcete, aby někdo nad vámi, vyšší zástupce, zopakoval tuto kritiku v tom smyslu, že nebyla povolena tato návštěva. Thank you very much. I will try to... Mnohokrát děkuji. Já se pokusím na otázky odpovědět v tom pořadí, v jakém byly položeny. První se týkala těch hranic, vytváření nových hranic mezi Jižní Osetí a Abchází na jedné straně a tbiliskými administrativními územími na druhé straně. Udělala EU dost k tomu, aby tomu zabránila? Já myslím, že to bylo ještě předtím, než jsem nastoupil do úřadu. Každý zástupce EU, který tam jel, vyzýval obě strany, ale zaznívalo to i z Bruselu. Bylo několik pokusů přesvědčit obě strany na sever od té administrativní hranice, aby s tím nepokračovali, aby to odsoudili. Byla prohlášení ve stále radě OECD, takže došlo k politickým pokusům alespoň omezit toto vytváření hranic. My víme, že to pokračovalo, ne tak, že je teď eh, oddělená celá hranice, ale nejzajímavější, abych tak řekl, body samozřejmě takto oddělené jsou. A přejít tyto hranice je teď těžší. Nedá se tedy říct, že pokusy zabránit tomu byly úspěšné, ale alespoň už to nepokračuje. Nedá se říct, že je oddělená celá hranice. Tento proces tedy víceméně ustal, je těžké říct, jestli role Evropské unie, role členských států byla dostačující ve snaze zabránit tomu, ale alespoň došlo k serióznímu pokusu ovlivnit to a já myslím, že v Moskvě náš hlas slyšeli. Druhá otázka se týkala interakce s Ruskem jako důležitého faktoru na Kavkazu. Co chceme Rusku sdělit? Samozřejmě, my nebo já, když mluvím s náměstkem ministra zahraničí Karazinem, chci říct, že chceme, aby ženevské diskuze pokračovaly, aby byly konstruktivní, aby to mělo také nějaký vliv na ty spojence, na suchum, třeba na suchumi. Já mám pocit, že v některých případech to funguje, ne ve všech případech. Jsou tady jisté zájmy. které to také ovlivňují, ale je to dost konstruktivní. Mimochodem, Rusko, alespoň v posledních týdnech, kde tu situaci pozoruji, bylo konstruktivní, překvapivě eh, konstruktivní, především v tom prvním měsíci ženeckých jednání, ale také eh, chci připomenout v této souvislosti diskuze, které probíhaly nebo probíhají už několik měsíců mezi Karasinem, náměstkem ministra, a zvláštním vyslancem prezidentské, prezidenta Gruzie, pana Abašic, panem Abašicem. Podařily se jim určité praktické kroky v oblasti obchodu, dopravy, které přinesly plody. A vývoj rusko-gruzínských vztahů byl překvapivě pozitivní, když si vezmeme, co se odehrávalo v blízkém sousedství na Ukrajině. To teď zatím ustalo, také v souvislosti s tím návrhem smlouvy, který Rusko předložilo Abcházii. K tomu se ještě dostanu v souvislosti s další otázkou. Otázka pana Mamikince. Jak navrátit ta odtržená území do Gruzie? To je samozřejmě velice obtížná otázka. Je to dlouhodobá záležitost. Jediný způsob, jak by to podle mě šlo, pokud by nedošlo k nějakému překvapivému historickému vývoji v tomto regionu, jediný přístup, který já považuji za možný, je ten, že se Gruzie otevře, zruší spoustu omezení, která teď platí a byla zavedena hned po válce, pro zákon na těch okupovaných územích. Samozřejmě bylo to přirozené, pochopitelné, ale teď by asi bylo rozumnější otevřít se a ovlivnit přístup lidí. To jsem říkal už na začátku. V oblasti Sinvaly a v Abcházie, že je spousta lidí, kteří chtějí komunikovat s Gruzií, nechtějí tu komunikaci, komunikaci odmítat, ale bohužel teď pozorujeme, že spíš dochází k odmítání, protože musíme říct, že gruzínská retorika v tomto ohledu není vždy úplně vhodná a stačí připomenout si poslední proslov eh, premiéra. Takže kdyby to trošičku změnili, tak by to pomohlo. Další otázka se týkala úlohy Arménie, přistoupení k Euroazijské unii a co udělat, aby byla blíž k Evropě. Já myslím, že v Arménii je spousta lidí, kteří chtějí udržet vazby na Evropu. S jednání s prezidentem, s ministerstvem zahraničí a také s dalšími lidmi z vlády jsem nabil dojmu, že toto vidí jako jedinou možnost dalšího vývoje Arménie. Chtějí udržet kontakty s Evropou a rozhodně jsou připraveni podniknout praktické kroky. Prozatím platí, že největší vliv tam má Rusko a zřejmě nebudou mít na výběr a budou muset přistoupit k té Euroazijské unii. Pokud jde o projekty EU v náhodním Karabachu, probíhají projekty, snažíme se podpořit kontakty mezi lidmi, ale k tomu nedochází ze zjevných důvodů v Náhorním Karabachu. To by nešlo. Kontakty přímo na místě možné nejsou. My jsme zcela závislí na tom, že převážíme lidi z Náhorního Karabachu jinam, dejme tomu sem do Bruselu. Mírová mise CSDP to je asi velký otazník, dokážu si takové řešení představit, ale zřejmě tady velký prostor pro kreativitu. V současné době se nedá předvídat, jestli je to opravdu řešení, které by proveditelné bylo, ale měli bychom se nad tím zamyslet. Ekonomika v Abcházii a Jižní Osety je pravda, že situace je opravdu hodně špatná. Já jsem tam teď už několikrát byl. Na základě vlastních zkušeností nemohu říct, že jsou opravdu chudé v porovnání s jinými oblastmi, nebo s Arménií, nebo s venkovem eh, v Gruzii. Z ruské strany je tam hodně investic, zejména v Jižní Osety je vidět, že práce na infrastruktuře nebo ve městě, nebo dejme tomu vesnici. Cinvali se toho dělá opravdu hodně. Je to překvapivé. Já bych neřekl, že tam situace je mnohem horší než v některých jiných částech tohoto regionu, zejména na venkově. V několika připomínkách a otázkách jste nadnesli selektivní justici, která se uplatňuje v Gruzii, to nesouvisí přímo s mým mandátem, souvisí to s vnitrostátní situací v Gruzii. Takže tuto záležitost nechávám spíše na naší delegaci v Tbilisi při projednávání situace s gruzinskými orgány. Ale když mluvím se zástupci vlády, se zástupci vedení, jednoznačně dávám najevo, že Evropská unie má určité otázky, závažné pochybnosti o tom, jak řeší eh, problematiku bývalého vedení, bývalých vůdců. A teď ta eh, ruská navržená dohoda s Abcházií, ano, máte pravdu, měl jsem to možná zmínit na úvod, napravím to teď, jde skutečně o jakési tiché připojení. Víme, že Gruzie využívá tuto terminologii. Já bych byl opatrný, když se podíváte na tu dohodu, je tam toho hodně o harmonizaci legislativy, pravidel, hodně se tam píše o integraci, ale já bych neřekl, že to zachází tak daleko, že by to bylo připojení. Kdyby se to podepsalo a implementovalo tak, jak to Rusko navrhuje. Od včerejška víme, že Abcházie má protinávrh Zůstává tam hodně z toho, co je v ruském návrhu, ale je to dost změněné. Změnil se i název, teď jde o strategické partnerství. A řada pravidel nebo řada ustanovení o vojenské integraci, o integraci struktur, které vymáhají právo. To se všechno hodně omezilo, takže první analýza tohoto protinávrhu ukazuje, že by se zmírnila intenzita toho, jak by se Abcházia a Rusko zblížily. Nevíme, v jaké podobě nakonec to, toho bude podepsána. My předpokládáme, že podepsána bude a bude zřejmě podepsána ještě letos. Hodně to souvisí s financováním Ruska pro tento region. Z toho to zřejmě celé vychází. Ale uvidíme, Prozadím radíme gruzínské straně, že je to samozřejmě příležitost, jak se k tomu vyjádřit a k tomu také dochází. Ale měli bychom počkat, jak bude vypadat ta konečná verze. Ta zřejmě vyplne z dalších diskuzí s Abchází a také z jednání mezi Ruskem a Abchází. A pak se budeme schopni vyjádřit lépe. Samozřejmě abcházské i ruské straně říkáme, že podpis pod dohodou v té podobě, jakou navrhuje Rusko, je rozhodně nevítaným krokem a znamená to, že jsou velké pochybnosti o tom, co zbývá z abcházské suverenity. Se spolupředsedy těch ženevských jednání jsem to eh, náměstku ministra Karasinovi dal najevo, ale také panu Čirik Barovi na straně Abcházie. Byli jsme s nimi v této souvislosti několikrát v kontaktu. A tím jsem také odpověděl na otázku na kontakty s abcházskou stranou. V podstatě neustále probíhá dialog. Nejsme v kontaktu každý den, ale často. Dále otázka, zda bychom měli pomoct abcházské straně a tím vlastně pomoct Rusku, politice Ruska, jejímž cílem je okupace Abcházie. Tak jsem tu otázku pochopil. Co my děláme? My máme projekty v této oblasti, snažíme se tam zapojit, rozhodně nepomáháme abcházskému vedení, nepomáháme Rusku. My se snažíme pomáhat abcházské občanské společnosti. A já vám mohu sdělit, že máme pořád ještě spoustu kontaktů, dostáváme informaci o tom, že v Abcházii je spousta lidí, pro které není konečným cílem připojení k Rusku. Řada lidí by zřejmě opravdu chtěla zachovat to, co nazývají suverenitou, nezávislostí. A myslím si, že tam patří i pan Čirikbar, ministr zahraničí ten jeden ze spiritus rector těchto změn, které přišly z afgánské strany, které Abcházie provedla v té navržené dohodě s Ruskem. Takže nepomáháme Rusku, nepomáháme abcházskému vedení, ale pomáháme občanské společnosti s tím, že konečným cílem je to, o čem tady všichni mluvíme, a totiž vytvořit možnost pro opětovnou, opětovnou integraci těchto území do Gruzie, protože my jako Evropská unie podporujeme územní celistvost Gruzie. Pak tady byla otázka, jestli je Gruzie případným kandidátem na členství Evropské unie. Já myslím, že na tuto otázku odpovědět nedokážu, Víme, jaké ambice má Gruzie, víme, k čemu je Gruzie ochotná. Přibližují se euroatlantickým strukturám, hodně se snaží, aby k tomu došlo. Ale jestli nakonec budou kandidátem, to mi alespoň prozatím jasné není. Zatím ne. Pak tady byla otázka na Adžáry. Tady vám mohu jenom říct, že jsem tam byl jednou co by zvláštní zástupce Evropské unie. Víme, že po revoluci se Ačárie vrátila do Gruzie, dostala určitou autonomii. Gruzie slíbila, že tu autonomii zachová, ale musíme si to říct otevřeně, to, co zatím pozorujeme, je krok zpět. Nedodržují ten slib. Taková je skutečnost. A když se podíváme na Adžáry a potenciální dopad, který by to mohlo mít na Jižní Osety a Abcházii, když se říkají, jestli by možná stálo za to znovu se vrátit do Gruzie, asi to není ten nejlepší příklad. Byla tady také otázka, jestli Jižní Osety a Abcházie jsou jakýmsi precedentem toho, co se teď odehrává v Donbase a na Ukrajině? Nejsem si jistý. Dalo by se to tak jistě vykládat? Když jsem se nedávno setkala s azarským vedením, myslím, že prezident řekl, podívejte se, až budete členem Guamu, tak přijdete o svá území. Po etnickém sporu. Pokud věci v tomto regionu fungují podle tohoto vzorce, tak to tak možná je. Ale zatím bych tak daleko nezacházel. Vývoj je alespoň do jisté míry zatím otevřený, takže uvidíme, jestli to bude srovnatelný případ. Prozatím se ještě nedá říct, že se na Ukrajině odehrává úplně to tež. A já jsem mimochodem přesvědčený, že každý konflikt je specifický a je potřeba zvážit všechny aspekty v každém samostatném případě. Ale jedna věc je jistě jasná. Rusko se snaží zajistit vliv v tomto regionu, který je důležitou součástí bývalého Sovětského svazu. A my víme, co si pan Putin myslí o konci Sovětského svazu. Pak tady byla otázka na to, jestli lidé v těch de facto subjektech eh, jsou na tom hůř než dřív. Já znám dřívější situaci tak trošku jenom z Jižní Osetie před tím konfliktem v roce 2008. Nemám dojem, že lidé, kteří tam žijí, jsou na tom teď hůř než dřív. Nejspíš právě naopak. A možná proto, že došlo k přílivu investic, peněz, které přicházejí z Moskvy. Ale říct, že lidem se žije hůř než předtím, to by asi nebylo spravedlivé. A poslední připomínka se opět týkala náhodního Karabachu. Žádáte, abych dál trval na návštěvě v tomto regionu. Já vás mohu ujistit o tom, že na tom trvat budu a doufám, že v přiměřené době tuto příležitost dostanu. Děkuji vám. Herzlichen Dank für Darlegungen. Děkuji. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu na podařu jednání a to je asociační dohoda. Kolega Mamikins je zpravodajem. A mm, požádal bych, abychom to mm, projednali jako jeden celek. Prosím, můžete si vzít slovo a předsedat? Pane předsedo, ze všeho nejdříve bych rád poděkoval všem stínovým zpravodajům a poslancům, kteří předložili pozměňovací návrhy. Velmi pozorně jsem si je pročetl a myslím, že jsou to velmi důležité příspěvky, které poslouží ke zlepšení celé zprávy. A vaše komentáře a návrhy jsou velmi důležité. A já jsem se jist, že se nám podaří dospět k dobrému kompromisu a vyvážené zprávě. Tato zpráva, podle mne, pomůže Gruzii, aby se ještě více přiblížila ve svých vztazích k Evropské unii. A to jak z ekonomického hlediska, tak i z politického hlediska. Jsem velmi rád, a spokojený s tím, že mé hlavní body ve zprávě, stejně jako hlavní obsah pozměňovacích návrhů, jde tím směrem, že chce zajistit, aby se Gruzie ještě více přiblížila Evropské unii a že se stavíme velmi pozitivně k reformám, které jsou prováděny v Gruzii v rámci přípravy na dohodu o přidružení. Myslím si ale, že bychom měli také poukázat na to, že selektivní spravedlnost, a tento pojem se objevuje jak v mém návrhu zprávy, tak i ve vašich pozměňovacích návrzích, My rozhodně nemůžeme za Gruzii plnit její domácí úkol. A gruzinské soudnictví by se mělo vedat na cestu reform. Pokud budeme tyto reformy politi- politizovat, tak by to bylo na úkor rozvoje soudnictví. A já to znám ze zkušeností, protože naše soudnictví prošlo podobným procesem reform v Lotyšsku a Gruzie a její reformy soudnictví jsou podle mě pokročilejší než podobné reformy v Lotyšsku. Právní stát To je téma, ke kterému se musíme vyjádřit. Měli bychom do toho zapojit více odborníků z oblasti právnictví. Nezávislé soudnictví je podle mě úhelným kamenem, který by měl tvořit základ gruzínského státu. Pokud jde o pozměňovací návrhy, které se týkají role Ruska v těchto procesech, Jako zpravodaj bych rád zdůraznil, že by bylo velmi rozumné věnovat větší pozornost Gruzii a více Gruzii pomáhat. Spíše než znovu a znovu ukazovat na Rusko a hovořit o ruské roli v posledním vývoji v Gruzii. Pro Gruzii není snadné znovu povstat po válce z roku 2008. Ale když jsem připravoval návrh zprávy, tak jsem měl na paměti, že je to zpráva o Gruzii, ne o Rusku. A znovu tedy děkuji za všechny pozměňovací návrhy. Muchas gracias. Děkuji, pane Mamekenci. A nyní má slovo pan Štětina. Thank you eh, for the floor, Děkuji, pane předsedo, za slovo. Byl ve svém mateřském, ehm. um. se dokážu lépe vyjádřit. Eh, naše Evropská lidová strana rozhodně podporuje ratifikaci dohody o přidružení mezi Evropskou unii a Gruzií. Věříme, že tato dohoda bude pro Gruzii a její občany přínosná a že tuto zemi přiblíží Evropské unii a posílí společné hodnoty a zásady jde o vyslání jasného signálu o dohodě z Evropského parlamentu. Je obzvlášť důležitý s ohledem na nevyhlášenou hybridní válku, kterou vede Rusko na Ukrajině a na nestabilitu spojenou se dvěma gruzínskými regiony z Jižní Osetí a Abchází, které se osamostatnily. V poslední jmenované oblasti se dovídáme o nových skutečnostech, zejména o dohodě o spojenectví a integraci, o které už tady dnes bylo několikrát mluveno. Udělejme všecko proto, aby byla dohoda ratifikována. Rád bych poblahopřál panu eh, z pravodaje Evropského parlamentu, k jeho dosavadní práci. Vážím si toho, že si našel čas, aby zajel do Gruzie a promluvil si osobně se všemi klíčovými hráči. Dokonce jsme se dneska o sobě vzájemně do, dozvěděli, že i já, i on jsme před vstupem do politiky pracovali v Gruzii jako novináři. Myslím, že k sobě najdeme cestu. Jsem rád, že předložené úpravy nám dávají možnost věnovat pozornost těm nejpalčivějším a nejzávažnějším problémům. Především již zmíněný politicky motivovaný motivované soudní procesy a zneužívání soudu jako nástroje politické odplaty. Obavy s těmito věcmi vyjádřilo ve svých, do, ve svých eh, příspěvcích několik skupin, několik frakcí eh, našeho parlamentu. Dovolte mi teď, abych vzpomenul to, co pro mě osobně a pro mou zemi bylo velmi palčivé, a to je rok 1968. V roce 1968 sovětská armáda okupovala Československo. Proč to říkám? Říkám to proto, že naše komunistické vedení celých 20 let používalo eufemismus vstup vojsk Varšavské smlouvy. Zatímco my, co jsme viděli, že je to okupace, jsme tento eufemismus odmítali. Já to připomínám, protože jsou snahy tento eufemismus používat i v případě Gruzie. Nemluvit o okupovaných územích a mluvit o územích separatistických. Proto bych velmi prosil, abychom zachovali e, mínění Evropského parlamentu z roku 2011, kdy zcela jasně bylo řečeno Evropským parlamentem, že území Eh, patřící Gruzí jsou území okupována. Rád bych to bych upozornil na téma vízové liberalizace. Evropská komise minulý týden potvrdila, že Gruzie splnila požadavky první fáze akčního plánu vízové liberalizace a přechází tak do další fáze, díky níž se přiblíží svému cíli, kterým je bezvízový styk. Měli bychom této zprávy využít k tomu, abychom tuto konkrétní záležitost ještě více zdůraznili. Já se těším, pane Mamikinci, na návrhy kompromisních dodatků a na setkání s vámi. Myslím, že bychom tento týden nebo příští týden si měli udělat čas a dát eh, textu zprávy finální podobu a jménem skupiny Evropské lidové strany potvrzuji naše odhodlání věnovat přípravě této velice důležité zprávy potřebné úsilí. Kompromis je uměním. Děkuji za pozornost. La palabra, señor Tam. Děkuji a slovo má pan Tamáš Mesarič. Um, Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručný, ze všeho nejdříve bych rád poděkoval svému kolegovi, zpravodaj Mamekincovi, za tuto skvělou práci. Já si myslím, že i přes velký počet pozměňovacích návrhů je jádro zprávy dobré, tak jak leží a stojí. Jeden bod eh, k němu bylo předloženo nejvíce pozměňovacích návrhů, je otázka selektivní spravedlnosti. My jsme vždycky proto, aby se používal jasný jazyk v mezinárodních vztazích i jinde. I zde bych byl rád, kdybychom byli opatrní ve výboru AFED, protože označit selektivní spravedlnost selektivní spravedlností prostě takto paušálně, i když víme, že alespoň částečně byly provedeny určité reformy, tak říkat tomu prostě selektivní spravedlnost eh, příliš Gruzii nepomůže. Takže bychom eh, předložili text, kde by se to neopakovalo, protože tím se vlastně ztrácí motivace. Děkuji, jinak si myslím, že ten text je velmi dobrý. Gracias. Děkuji. A nyní má slovo paní kolegyně Kalniete. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych se zmínila o dvou bodech. Obecně. Je ta zpráva dobrou zprávou a v podstatě se drží stejného jazyka, který je v jiných dokumentech, které tato sněmovna přijala už před určitou dobou. Ráda bych zdůraznila, že je důležité abychom hovořili v této zprávě o Rusku, protože současná situace je velmi spjata s tím, co Rusko udělalo a jaké závazky na sebe vzalo v rámci dohody o příměří z roku 2008. A Rusko bezpodmínečně musí tyto závazky splnit a musí také zajistit neomezený přístup evropským monitorovacím misím do okupovaných území. To je velmi důležité, aby to bylo skutečně vyřešeno. A Rusko také musí odvolat uznání Jižní Osetie a Abcházie. To je důležitá součást mezinárodního práva. A podporuji také velmi rozhodně naše odsouzení takzvaného opevňování hranic. A nyní pár slov k té selektivní spravedlnosti. Já bych podpořila použití tohoto termínu. Sama jsem ze země, která dlouhou dobu procházela procesem reform a vím, jak je důležité, aby naši partneři využili toho prostoru, aby nás dotlačili ke skutečným řešením. A i my jako Evropská unie musíme jasně ukázat, kde je problém, než budeme ratifikovat dohodu o přidružení. Já samozřejmě tu ratifikaci podporuji. Ale musíme velmi jasně ukázat gruzínským úřadům, že musí být velmi opatrné, aby nepoužívali selektivní spravedlnost nebo aby nevyvolali ten nezdravý dojem, že se takto vyrovnávají se svými politickými rivaly. Kdyby zde tedy byla touha po politické pomstě, tak to by mohlo ovlivnit nestranost a také soudní jednání. Děkuji. Pan Žurek. Eh, bardzo dziękuję, pani... Děkuji. Pane předsedo, děkuji za přípravu této zprávy, která je velmi dobrým základem k naší diskuzi o vztazích mezi Evropskou unii a Gruzí. Souhlasíme s tím, jak je tato zpráva napsána. Jménem frakce EKR mohu rozhodně říci, že jsme pro co nejrychlejší podepsání dohody o přidružení s Gruzií a také chceme podporovat gruzínskou demokracii a chceme také zabránit tomu, aby se nevyostřoval vnitřní konflikt, který je nepřítelem těch reform gruzinské demokracie, které proběhly od, nebo které probíhaly od růžové revoluce a probíhalo to i tedy o vlastně Sakašviliho vlády až po současnou vládu. Možná se to zdá banální, ale v tom regionu, pokud se podíváme na problémy, jaké jsme viděli nedávno na Ukrajině, jakým způsobem Ukrajinci museli bojovat o politickou svobodu, tak vidíme, že je to věc, která je skutečně průbířským kamenem demokracie. A teď pár konkrétních úvah, eh, na které chce naše frakce upozornit v pozměňovacích návrzích. Za prvé si myslíme, že je důležité připomenout ten konsensus společnosti v Gruzii, pokud jde o spojení jejich země se zeměmi EU a také přiblížení se k NATO. Žádná vláda, žádná gruzinská vláda nemůže odejít od těchto postulátů, protože mají velkou podporu ve společnosti. Na to musíme upozornit. Je důležité také zdůraznit, že vůči Gruzii se musíme řídit strategickou zásadou solidarity v Evropě. Je naším závazkem podporovat nezávislost těch států, které vznikly po rozpadu Sovětského svazu. Pokud dovolíte, tak udělám takovou malou historickou odbočku. Před stolety, zhruba před stolety, po první světové válce se Rusko, ruské impérium, zdálo stát na Prahu procesu, který můžeme označit jako dekolonalizaci. Ale totalitní revoluce to zamrazila a potom vlastně zanikly naděje těch států, kterým na počátku 20. století světla naděje na získání nezávislosti. Získali nezávislost teprve na konci tohoto století. Ten rozvoj probíhal velmi dynamicky. Naši přítel, přátelé z pobaltských států jsou toho svědky. A my musíme být solidární. Evropa to je také morální společen, společenství. V našich pozměňovacích návrzích 11 a 25 upozorňujeme, že musíme ukázat jasnou občanskou perspektivu Gruzii. Nechceme přidružení jako formu trvalých vztahů mezi Evropskou unii a Gruzií. Chceme, aby to přidružení bylo takovým mostem ke členství Gruzie v Evropském společenství. Jak už jsem říkal, chceme v tomto také upozornit na to, že úspěchy gruzínské demokracie od dob růžové revoluce jsou dnes ohroženy. A musíme to říct si velmi jasně, protože s přáteli je nutno hovořit upřímně a bez jednoznačného tlaku západního světa se Gruzie může znovu dostat do politické slepé uličky. Není možné na mírové kroky odpovídat eh, agresí vůči politickým rivalům. Ještě další dvě věci. Bez ohledu na to, jaký je zde politický konsensus, je důležité v naší rezoluci potrhnout důležitost občanské společnosti a jejich orgánů v budování gruzinského státu. Takže důležitý je také, důležitá je také pravoslavná církev. To je důležitý činitel, který posiluje trvalý stav, nebo tedy trvalost eh, té nezávislosti Gruzie. V rezoluci musíme také upozornit na to, že eh, ruská okupace trvá v těch severních územích. Eh, ta okupace nemá nic společného se separací nějakého území. Před válkou v roce 2008 ruská vojska stála právě v těchto severních provinciích a působila tam neustále ozbrojené incidenty, které se staly záminkou k tomu nájezdu, ke kterému tedy později došlo. Pokud eh, myslíme vážně své snahy o přiblížení Gruzie Evropské unii, tak nemůžeme ignorovat hlavní problém, před kterým Gruzie stojí. A ten je hlavní příčinou destabilizace gruzínské demokracie. To je ten ruský tlak, před kterým alespoň politicky musíme Gruzii chránit. Děkuji. Děkuji, pane Jurku. Pokud už nemá nikdo jiný nic, tak bych vrátil slovo zpravodaji panu Mamikincovi. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si vyslechl svého kolegu Marka Jurka. Také jsem trochu sledoval události v Gruzii pro prezidenta Sarkozyho a pro generálního tajemníka z Elize, z Elizejského paláce. A musím říct, že ta situace není černobílá. Nejsou na jedné straně ti zlí rusové a na druhé straně revolucionáři, hodní revolucionáři. Je to hra zájmu mezi Západem, Američany a Ruskem. Kdyby ty věci byly tak jednoduché, já si myslím, a Marek Jurek to ví, já jsem bojoval proti stalinismu, teď už nestojí v čele Ruska Stalin. Ale vážení kolegové, a na to se tak dívá i zástupce komise, musíme udržet rovnováhu, pokud chceme mír. Pokud chcete válku a pokud chcete vždycky stavět zlo proti dobru a dobro proti zlu, tak eh, v řešení konfliktu nikam nepostoupíte. Já se za to opravdu omlouvám. Paní Fotiga? Děkuji, paní převodní. Děkuji, pane předsedo. Po vystoupení mého francouzského kolegy bych chtěla připomenout všem jednu věc. Gruzínský lid je velmi starým národem se skvělou kulturou. Vydobytky nebo památky této kultury pocházejí už z 5. století. Ty třeba v naší části světa úplně nenajdeme. To jsou tedy památky na křesťanskou kulturu, které byly v roce 2008 záměrně ničeny, bombardovány ruskými vojsky. My si pamatujeme na bombardování a třeba britských památek, ale že by se dělo něco takového v Gruzii, to jako bychom ani nevěděli. A mně se zdá, že je opravdu velmi nespravedlivé pro tento národ, myslet si, že jeho boj za nezávislost, jeho boj za vlastní státnost je prvkem nějakého mezinárodního nebo tedy vnějšího, nějaké vnější dohody. děkuji pan zpravodaj. Já chci poděkovat všem, kdo promluvili v této eh, rozpravě. Vidím, že tady dobrá šance, že najdeme kompromis. Já podporuji všechno, co bylo řečeno selektivní spravedlnosti. Eh, já jsem proto mm, proti něčemu takovému a jsem jistě, si jist, že budeme schopni nalézt kompromis. Jsem si jist, že až do hlasování ve výboru v listopadu a také hm, hlasování v plénu budeme mít možnost všechno toto projednat. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji. Nyní 17. 11. budeme hlasovat, budeme ještě mít příležitost eh, projednat pozměňovací návrhy. Ehm, protože 132 na pozměňovacích návrhů. Doufám, že zpravodaj, stínový zpravodaj se dohodnou. A mm, konstatujeme, že 7. rozhodne 7. 11. A pak od 15. až 18. prosince by mělo padnout rozhodnutí, kde budeme moci ratifikovat e, tuto e, asociační dohodu. Děkuji, pane zpravodaji. Nyní se dostáváme k tématu Ukrajina. Máme tady výměnu názorů s paní Desuluetou která eh, nese zvláštní odpovědnost a také současně panu Plenkoviče, který vedl 14 členů delegaci Evropského parlamentu, kterou parlament vyslal na Ukrajinu. Já chci říci, že bych byl rád, kdybychom řekli několik vět eh, těm takzvaným volbám, které proběhly v neděli v těch obcezných oblastech. Byl bych rád, kdyby si nejprve vzala slovo paní Zoleta, která byla šéfka dlouhodobé mise a bylo by dobré, kdyby nám pak mm, tu situaci osvětlil pan Plenkovič. Už teď mu chci poděkovat eh, jménem kolegů za to, že eh, se zhostil této mise. Nyní dávám slovo paní Dezulu, tam máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vy chcete, abych hovořila o volbách 26.10., ne to, co se dělo teď v neděli v Donbasu. K tomu nic eh, říci nemohu, protože my jsme nebyli pozorovatele. Hm, tam já eh, chci poděkovat panu předsedovi nejprve a hm, členům tohoto výboru za pozvání. Je to moje třetí návštěva v této funkci a jsem ráda, že mohu v tomto trendu pokračovat. Eh, s eh, pozorovatelské misi OBSE ODIHR, eh, tak ta mise nebyla tak velká jako mise na pre- prezidentské volby v květnu. Nicméně přesto tam bylo 700 lidí. Hlavní tým přijel 17. 9. bylo tam 80 pozorovatelů do 9. a poskytovali i zprávy z celého regionu od začátku října. My si jsme uzavřeli v pátek tohoto roku. Nedošlo k hlasování v autonomní republice na Krymu ilegální anexace Ruské federace ani nebylo možné uspořádat parlamentní volby v těch oblastech Luhansku a Doněcku, které jsou nyní mimo kontrolu ukrajinských orgánů. V důsledku toho 27 ze 475 eh, křesel nyní bude práz, eh, parlamentů nyní bude prázdných. Um, státy OBSE a plus Japonsko z toho účastnili 18 pozorovatelů vyslala Ruská federace. Mise měla 90 eh, zástupců financovaných EU, za což jsme vděční. Byli jsme schopni koordinovat naše úsilí společně s 200 eh, parlamentními pozorovateli, především delegací Evropského parlamentu. Také se k nám připojili naši partneři parlamentní schromáždění OBSE a parlamentní schromáždění NATO. E, se byla schopna pozorovat tři tisíce hlasovacích místností v celé zemi. A naše závěry máte k dispozici a jsou založeny na čtyři tisíce formuláři, které vyplnili přímí pozorovatele. Jak víte, tak naše hodnocení bylo pozitivní celkově především pro hlasovací den, kdy, kdy byl dobře zorganizován a proběhl řádně a pozitivně bylo ohodnoceno 99 hlasovacích místností s určitými procedurálními problémy. V některých případech ten výsledek byl konsistentní ve všech pozorovaných regionech. E, naše mise tedy neproběhla v Doněcku a Luhansku, s výjimkou omezené návštěvy do Noděcku, Slavianskou kramatorskou hlasovací den. Mm, my jsme mm, pozitivně konstatovali eh, nestrané organizace eh, voleb, eh, ústřední volební komisí. Doufejme, že to bude pozitivní dědictví dvou důležitých voleb na Ukrajině. Všechny termíny byly splněny a proces probíhal kompetentně. Problémy, které jsme konstatovali, souvisí s vysokou účastí um, ve volbách, která byla více než 50 osob. My jsme um, pochválili občany Ukrajiny vzhledem k mírovému průběhu vole, což je nemalý úspěch. Ta země čelí velkým výzvám. A 26.10 Mm, na nenormatiční linii, kde eh, mezi regiony Doněckém a Luhanském, které kontrolují separatisté. Bez ohledu na dohody z Minsku to, mm, ty boje pokračovaly i po volbách. Počty úmrtí za poslední týden, včetně dvou eh, voleb, dosáhly 21 obětí to je tedy skutečně náročné pozadí pro jakékoliv volby. My se také konstatovala napětí a velký počet incidentů před volbami. Po volbách jsme pozorovali, um, jak se postupovalo při řešení eh, stížnosti a tabulaci výsledků. To nebylo tak pozitivní. Máme 19 problémových eh, volebních komisí Máme dvě zprávy o intruzi ozbrojenců. Jedna z nich byla v Kijevě. V některých okresech, krscích v Luhansku a Donesku se eh, volilo pouze v omezeném počtu hlasovacích místností. Celkově Mm, problémy, kde byly konstatovány, souvisí s vysokým počtem vyměněných nebo nahrazených pracovníků hlasovacích místností. Co se týče zneužívání administrativních zdrojů, tak to nebylo uh, hlášeno před volbami. Eh, jak víte, tak byly velké problémy v minulosti, avšak prezident i premiér plně využili svých funkcí a televizních apelech um, apelovali na obyvatelstvo. My jsme také monitorovali média, to byla součást našeho mandátu, šest národních a dvě regionální televizní stanice. Já mohu jenom říci, že v prostředí, které dominují podnikatelské zájmy a je málo nezávislých informací, tak eh, diskuse v televizích i snaha vytvořit veřejnoprávní vysílání je vítáno naše um, pozorování fungování orgánů, které měly zajistit rovný přístup k médiím, indikovaly, že institucionální um, vliv tady do posud chyběl. Mm, pane, jak víte, tak Plankovič tak pouze 6 z 29 stran se dostalo do, par, parlamentu. Komunistická strana se poprvé nedostala od, poprvé od chvíle, kdy, byly, kdy začaly volby. Rozdělení křesel je takové, že pan Porošenko získal 132 křesel. Před ním byla Lidová fronta premiéra, která ale měla méně křesel v, v okrscích s jedním mandátem, 82 křesel. Dále Smurfridge eh, 32 křesel a jak víte, koaliční jednání teď probíhají. Také máme informaci o zastoupení žen. Tady bohužel ten výsledek je zklamáním. 47 ehm, křesel Ehm, bude zasedat v dnešní radě proti 43 v odcházejícím parlamentu. To byl výsledek mm, nedostatečné reprezentace žen v okrscích ehm, s jedním mandátem, kde jsou jenom dvě ženy. Ehm, mm, dobře zorganizované volby jsou hlavním předpokladem pro, čel, eh, pro možnosti čelit ekonomickým, politickým výzvám, které e, jsou na obzoru. A před e, eh, m, mm, doposud nebyly výsledky voleb spochybněny žádnou ze stran zúčastnících voleb. E, závěry naší mise byly dobře přijaty na Ukrajině. Bylo nám řečeno, že je politická vůle pokračovat v implementaci dlouhodobých eh, doporučení eh, OBSE, především zavedení eh, komplexního volebního zákona. Financování volebních kampaní se řeší pouze částečně v spolupráci mezi ODR a ukrajinskými orgány již probíhá. Také chci zdůraznit význam nových pravidel pro zajištění větší stability administrativy vole, především mm, pracovníků volebních místností. Doufám, že vzhledem k pozitivním zjištěním um, této mise. Jistě najdete partnery v novém Evropském parlamentu, se kterými budete moci vést konstruktivní dialog o reformách, především o reformách volebního zákona. Děkuji. Pan Plenkovič. Thank you very much. Mnohokrát děkuji, pane předsedom Broku. Především chci pozdravit všechny kolegy kteří jsou členy delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Ukrajinou a kteří tady dnes jsou na tomto společném zasedání. A chci také přivítat všechny poslance Evropského parlamentu, kteří se zúčastnili pozorovací mise Evropského parlamentu při parlamentních volbách na Ukrajině. A děkuji především paní Tana Dezolueta a děkuji za všechny připomínky za OBSE a také všem kolegům, protože na rozdíl od kolegů z Evropského parlamentu, oni tam byli na delší dobu, sledovali ten volební proces podrobněji i z hlediska kampaně, legislativního rámce, mediálního pokrytí a také samotného hlasování v den voleb. A především také pokud jde o sčítání hlasů a vyhlášení výsledků. Musím říct, že dnes můžeme mluvit o dvou aspekt, aspektech těch předčasných parlamentních voleb. Za prvé, procesní otázka, to, jak ty volby probíhaly. Já myslím, že paní Dezelueta velice výstižně řekla, že ta nová vrchovná rada, kde je obvykle 450 poslanců, z nichž polovina se volí většinově a 225 na základě uzavřeného národního seznamu, že tato rada nebude tak početná, jak by být měla podle ukrajinské ústavy. A to proto, že 27 poslanců nebylo zvoleno na Krymu, 12 a 9 v části Doněcku a 6 v regionu Luhansku. Takže v této radě bude o 27 poslanců méně. Samozřejmě ovšem bude platná, protože podle ukrajinské ústavy je důležité, aby ve volbách bylo zvoleno nejméně 300 poslanců, aby byly správně hlediska volby platné. Já myslím, že na celý ten proces voleb bychom měli nahlížet z pohledu europoslanců, kteří ho pozorovali, proběhl spořádaně. Byli jsme kromě Kijeva ještě v Charkově, Oděse, Čerkasy a Dněpropetrovsku společně s kolegy z OBSE ODIHR a musím říct, že všichni kolegové, kteří volby sledovali, uváděli, že volby proběhly spořádaně, poklidně a na první pohled jsme nenarazili na žádné velké problémy. Proto teď připravujeme předběžná zjištění s kolegy z parlamentního shromáždění Rady Evropy a NATO a OBSE. Vycházeli jsme z údajů širšího okruhu pozorovatelů, kteří obsáhli větší území Ukrajiny a to podrobněji, a proto sdílíme i jejich závěry a také hlavní kritické připomínky, což má být v podstatě spíše pobídka po ukrajinské orgány, aby vylepšili především určité věci, které v legislativním rámci nejsou úplně dokonalé, to by mohlo být užitečné. Konstatovali jsme, že v porovnání s prezidentskými volbami nastal pokrok a budoucí volby by měly probíhat podle uznávaných mezinárodních standardů. Účast byla nad 50%, ale o něco méně, než se čekalo. Takový byl názor většiny pozorovatelů. Nicméně účast byla stejně vysoká, porovnání s tím, jak to obvykle probíhá v řadě evropských zemí. Já myslím, že je velice důležité poznamenat, že volby, které proběhly 26. října, jsou součástí třístupňového procesu, a totiž po Euromajdanu, po prezidentských volbách v květnu tato příležitost, kterou rozpoznal prezident Porošenko, vyhlásil předčasné volby, aby byly demokraticky a legitimně zvoleni noví členové Verchovné rady. To je důležitý krok. Znamená to, že se vytváří nová politická scéna a z hlediska výsledků voleb je zřejmé, že většina Ukrajinců volí Evropu, reformy ale také jednotu a územní celistvost své země. V tomto ohledu jsme viděli také, jak důležitá je Minská dohoda. Viděli jsme, jak důležitá je Bruselská dohoda z hlediska odkladu eh, asociační dohody až do 1. ledna 2016. A viděli jsme také, že došlo k pokroku v jednáních vedení neftogazu, neftěgazu, ministerstev a všech ostatních pod patronací komisaře Ettingera. Všechny tyto prvky znamenaly, že atmosféra byla poklidnější, i když od, mezi prezidentskými volbami a všeobecnými parlamentními volbami zemřelo na Ukrajině více než 3700 osob a velká část území je nepřístupná pro ukrajinské orgány a my jsme to zejména při sůzkách s prezidentem Porošenkem, premiérem Jaceňukem, Turčinovem, což je předseda Vrchovní rady, ministrem zahraničí Klimkinem. Viděli jsme, že hlavní cíl země je dvojí. Za prvé reformy orientované na přiblížení k Evropě a za druhé mírové navrácení všech ukrajinských území. A já si myslím, že tyto dvě věci, zejména po současné ratifikaci asociační dohody 16. září, mají naši ukrajinští přátelé velká očekávání a podpora, která se jednoznačně projevila při řadě příležitostí v Evropském parlamentu i v ostatních institucích, je velice důležitá pro budoucnost země. Ještě drobná připomínka ke včerejším volbám. Považujeme za ilegitimní, nezákonné a v rozporu s ukrajinskou legislativou. Neuzná je ani Evropský parlament, ani většina mezinárodního společenství, přestože Moskva se je snaží legitimizovat, je to v rozporu s Minskou dohodou a představují také překážku hm, ve snaze najít nějaké mírové řešení. Tolik tedy stručně k této věci, protože samotná zpráva o výsledcích voleb, o této misi, bude hotová za pár týdnů, jako obvykle. Chci poděkovat všem kolegům, panu Sanikovi, který je místo předsedou delegace, panu Čarneckému, který je místo předsedou Evropského parlamentu, paní Kurace Bild, panu Celekovi, paní Piri, panu Konimu, panu Pochemu, Trevičius, Mr. Ransdorf, Madame Harms and Mr. Mazuronis for their cooperation. Chci všem poděkovat za spolupráci a také za podporu naší delegace v Kijevě. Děkuji. Mnohokrát děkuji za slovo. Pane předsedo, já bych se rád připojil k tomu, co říkal náš předseda pan Plenkovič. A možná ještě dva stručné postřehy, abych ještě dodal něco k tomu, co už uváděl. Za prvé, Možná musíme dát trošku víc nahlas najevo, že evropská orientace skutečně znamená víc žen v ukrajinském parlamentu. Za druhé, musíme také poblahopřát tomu, jak se vedl Národní volební úřad na Ukrajině, to bylo pozoruhodné, odvedli neskutečnou práci. Jen si představte, že v zemi, kde je cítit, že je tam válka, kde panují interní, pardon, interní napětí, oni dokázali zajistit spolupráci 900 externích pozorovatelů. To samo o sobě mohlo být velkou zátěží nejenom pro organizátory, To, co udělali, bylo z technického hlediska nesmírně profesionální. A když dovolíte ještě poslední věc na závěr něco, co pan Plenkovič nemohl říct. Blahopřejeme také panu Plenkovičovi. Mnohokrát děkujeme. Yes, thank you, Mr. Chair. Ano, děkuji, pane předsedo. Když dovolíte, budu mluvit mateřštinou, budu mluvit holandsky. Eh, eh, Takže já děkuji panu Plenkovičovi Děkuji i všem dalším kolegům za jejich spolupráci v průběhu naší mise na Ukrajinu. Probíhaly ty volby, řekl bych, standardním způsobem, postupy byly řádně dodrženy a Ukrajina konečně díky těmto volbám má zastoupení, které odráží společnost po Majdanu a po poté co Janukovič uprchl. Je to tedy zastoupení, které může dát legitimitu reformám, které už byly zahájeny, ale které teď musí najít nový rytmus, aby odrážely také vůli většiny reformovat zemi, aby se tato země stala moderní a demokratickou společností. Teď ještě dodám něco k tomu, co se už říkali kolegové. Nedošlo tedy k žádným incidentům, klidný, normální průběh, ale prakticky se neúčastnily ty vnitřně přesídlené osoby. I když v Oděse je takovýchto vnitrostátních uprchlíků z Donbasu tisíce. Ti tedy našli přístřeší v Oděse a neúčastnili se, nebo téměř se neúčastnili, i když úřady usnadnili jejich registraci. Prostě nepřišli k volbám. A já si říkám, je to vina úřadu, protože nevedli dostatečnou kampaň, protože východní regiony mají 400 tisíc uprchlíků spolu s Krymem, ale byly málo zapojeny a téměř nejsou zastoupeny v těchto volbách do nového parlamentu. Druhá věc, málo se účastnili mladí, ti nejmladší. Prostě průměrná účast a malá účast mladých. Možná ten um, starý systém na to má vliv. Systém většinový, který je pořád ještě spojován s korupcí a s podvody. A mnozí mladí lidé prostě měli představu o tom, že zde chybí transparentnost, neměli důvěru. A já si myslím, že je důležité provést ještě další reformu volebního systému do budoucna. A potom priorita číslo jedna bylo to, co se děje na východ, v oblasti Donbasu. Včerejší místní volby, které samozřejmě nejsou legitimní a které místně za podpory Ruska by mohly být jistým způsobem legitimizací tohoto zmraženého konfliktu. A to jsou otázky, které velmi zasahují populaci. Musíme dosáhnout trvalého příměří. Je třeba dosáhnout odzbrojení, nalézt politické řešení odpovídajícím způsobem, kontrolovat hranice. A to bez odpovídajícího tlaku na Ruska asi těžko získáme. Mám také kontakty v Doněcku, takže nezávisle na tom, co jsem sám zažil v Oděse, jsem slyšel informace o tom, že soukromé milice se snažily odstrašovat voliče, možná byli sponzorováni jistými soukromými skupinami. Nejsem si jist, jestli to mělo dopad na výsledek, k tomu nemám příliš informací, ale mohu říci, že jsem dostal tyto informace. Ransdorf. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já bych byl skeptičtější než kolegové. Musím říct, že jsem se zaměřil na region Dněpropetrovska. Ten se původně nenabízel jako jedno z míst, kam bychom mohli pozorovat volby. A musím říct, že tam došlo k porušování volebního zákona. Za prvé došlo k zastrašování občanů tím, že byly všude přítomné osoby v uniformách a se zbraněmi ve volebních místnostech. To je těžko slučitelné s evropskými standardy, ale došlo k tomu několikrát. Také mám informace o tom, že se kupovaly hlasy prostřednictvím mobilních telefonů. A musím také říct, že docházelo k dalšímu falšování. Protokoly z volebních míst se posílaly do ústředí a z ústředí se posílaly v jiné formě, sfalšovaná verze, a musím říct, že k tomu nedošlo pouze jednou, ale několikrát. Já jsem vytvořil ze svých spolupracovníků takovou síť v tomto regionu. Takže mám velké důkazy a musím říct, že i co se týče násilí v ulicích, při volbách a po volbách to bylo velice časté, zejména vůči členům a funkcionářům komunistické strany Ukrajiny a také vůči opozičnímu bloku. Ne tak časté bylo porušování a ničení volebních materiálů a stanovišť jiných stran, jako je Bakivšina a podobně. Musím tedy říct, že musíme situaci pozorně sledovat i v budoucnu. Například případ, kdy hrozilo podle organizátorů, že v některých okrescích, na některých volebních místech zvítězí takzvané neevropské síly a tato volební místa proto nebyla otevřena. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Nejprve já eh, bych chtěl obou předsedům pozorovatelských delegací eh, kolegu Plenkovičovi, paní Zuleta, srdečně poděkovat i dalším kolegům, kteří tam byli. Já mám několik krátkých otázek. Jednak vzhledem k těm krátkodobým i dlouhodobým pozorovatelům, kolik ruských účastníků tam bylo. A byli, mm, fungovali tak jako ostatní pozorovatelé, tedy e, zda, e, Rus, se, e, jak se tyto závěry lze přičítat i Rusku jako členovi OBSE. Další téma, které asi není úplně vhodné pro země, která je, se nachází v tak přelomové situaci, a to byly návrhy eh, Mnánské komise. Paní Sulota, můžete eh, ve vašich doporučení tyto rady této Mnánské komise eh, přijmout a navrhnout jiný volební systém na příští volby? Také já chci poděkovat obou mnoucím eh, delegacím a všem kolegům, kteří se účastnili těch misí. Eh, Chtěl bych, aby ta zpráva byla podrobná, především co se týká kritiky a um, nutných reform, protože my víme, že jaký proces bychom chtěli, aby nastal na Ukrajině. Tedy mm, mm, přechod na demokracii by vyžadoval velké reformy, které musí být skutečně uh, předmětem specifických konkrétních doporučení. Především mě zajímavé zprávy z médií, že velice málo mladých se účastnilo voleb. To je vážná, vážně znepokojivá věc. A ukazuje to na potřebu skutečné reformy, aby ten systém e, lidé vnímali jako kredibilní. Také chci říci, že děkuji, mm, že vám děkuji, pane předsedo, za to prohlášení o legitimitě takzvaných voleb v Donbasu, protože ty obrázky mrkev a zelí, které byly dávány lidem, kteří stáli ve frontě na ty takzvané volby, jsou skutečně vypovídající dost, že to vůbec nebyly žádné volby. Thank you, Chairman. Eh, Děkuji, pane předsedo. Pan Bálen. Musím říci, že i v Charkově bylo, eh, mm, byl klid při, ve, volebních, ve volebních místnostech. Já musím říct, že to byly vynikající volby, bez problémů proběhly. A to bylo v ruskojazyčném prostředí. Takže to je tedy širší obrázek, kde mm, ty volby mm, probíhly úspěšně. Souhlasím, že volby v Donbasu samozřejmě jsou eh, neslíchané, je to porušení eh, dohody z Minsku. Výsledek ukrajinských voleb, eh, to je věc, na které můžeme pracovat s našimi ukrajinskými přáteli, takzvaná zvaní fašisté, tak extrémní pravice tedy nebyly viděni, nebyly voleni. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že máme možnost vyměnit si názory. S velkým zájmem jsem si přečetl ty zprávy a i když to není příliš populární, tak já budu hovořit eh, trošku kontroverzně. Nesmíme zapomenout, co se odehrálo v minulosti, co vedlo k válce. Já vždycky budu říkat, eh, že nemám rád ty, kteří jsou proti tomu, abychom měli vlastní evropskou politiku, která bude usilovat o dobré sousedství. Malá účast malá podpora této vládě. Malá podpora těm hegemonním proevropským silám. Méně než 30%. Nebudu zacházet ani do detailů, které se týkají legitimity volem v Donbasu, protože si myslím, že když je ten rámec rozbitý, tak volby nejsou k ničemu. Jsou ozvukem války. Já nejsem rád, když vidím, že tolik kolegů neustále říká, že Rusko je vyníkem. Serano Suněr, ministr zahraničí, říkal, že nesouhlasí s tím, že je možno spolupracovat s Rusy, ale Herbert Salber o tom hovořil, že je to možné a je na Ukrajině, aby bylo, byla schopna definovat svou státnost, protože jedině tak se nám podaří tento problém, tento konflikt vyřešit. Das Herr Schaffhauser. Sie waren ja am Sonntag. Uh, Schaffhauser, vy jste byl v neděli u těch ileg- nelegálních voleb. Mohl byste možná eh, nám eh, světlit, jaké strany tam si konkurovaly a zda tady občané měli nějakou volbu. Můžete nás možná o tom informovat, bylo by zajímavé, jakým způsobem eh, jak jste, tedy, jak jste spolupracovali s některými komunistickými stalinistickými nástupci na tom pozorování voleb. Děkuji vám za eh, informaci. Ano, je to pravda. Byl jsem v Donbasu. Nejdříve tedy řeknu, že volby, které proběhly minulý týden, nemluvím o těch, které se právě odehrály, byly zcela nutným procesem, to zdůraznil i kolega. Došlo tam k určitému nedemokratickému převratu. Někteří hovořili opravdu o státním puči a bylo třeba najít legitimitu pro kijevskou vládu a to měly zajistit volby. Proto tedy ten proces byl zcela nezbytný, i když paní Luland, která je tedy velmi politicky prozíravá, už měsíc předem předpovídala výsledek těchto voleb. Ale o to mi teď nejde. Já bych chtěl říci, že kijevská vláda usilovala o legitimitu u svých voličů. Na východě máme situaci zcela dramatickou. Nebudu přesně hovořit o tom, co se stalo. Nicméně byla bombardována civilní populace, asi desítka škol byla bombardována. Já jsem slyšel o tom, že to byly snad stovky. No sto škol jsem neviděl, ale deset určitě také. Na nemocnice padaly bomby a viděl jsem snahy donutit populaci k útěku. Hovoří se o 750 tisících přesídlených osob. Nemá to být eh, tři a půl tisíce, čtyři tisíce mrtvých globálně. Teď nehovořím o těch dobrých mrtvých anebo špatných mrtvých, ale prostě globálně to má být 10 tisíc. Takže já jsem hovořil i s populací a mohu vám říci, že jsou traumatizováni. Je jasné, že ta ruskojazyčná populace, že její identita nebyla uznána. To je pravda. Ale já jsem necítil žádnou nenávist. Já jsem se několikrát na to ptal. Nenávidíte své bratry, kteří vás bombardovali? A oni řekli ne. My se zlobíme na politiky, protože nakonec v tomto konfliktu my platíme za válku mezi Spojenými státy a Ruskem. Ať už je to válka jakákoliv, je třeba vždy vrátit se na cestu míru. A jediným řešením, podle mě, je to, že i vlastně na východě máme moc, která se sama vyhlásila ale bude usilovat o to, aby dostala legitimitu, protože zatím ji nemá. A ten volební proces jí více-méně umožnil tuto legitimitu získat. Více-méně jako v Kijevě. Já si myslím, že od této chvíle není rozumné neuznat tuto moc. Protože je důležité sednout si kolem stolu a začít hledat řešení. Je třeba najít řešení pro budoucnost. Je třeba přestat demonizovat na jedné i na druhé straně. Musíme vždycky usilovat o válku, musíme i dál prosazovat masakr populace. Já vám mohu říci, že když jsem se vracel z Ruska, slyšel jsem, že tam jsou tisícovky kamionů. Já jsem jel a neviděl jsem jediný kamion z Ruska, neviděl jsem jediný autobus, možná mi to nějak uniklo, ale jel jsem tam a zpátky v posledních třech dnech a nic takového jsem neviděl. Takže já vás opravdu prosím, snažme se navázat dialog. Je jasné, že toto obyvatelstvo chce svůj vlastní stát. Já jsem tam nebyl jménem parlamentu, já jsem to vždycky říkal. To není budoucnost. Budoucnost je, Zajistit jednotu země, budoucnost je navázat dialog. Ale my k tomu dialogu musíme přispět. Nesmíme přispívat k tomu, že budeme demonizovat jednu stranu před druhou. Nemyslím si, kolegové, že toto je rozumné a nemyslím si, že to vysílá signál demokracie a lidských práv, který bychom jako parlament vyslat chtěli. Děkuji. Danke sehr. Frau Děkuji, pane předsedo. Já chci poblahopřát Ukrajině k velice úspěšným volbám. Velice se mi líbila zpráva Tany Zaluete a také ostatních kolegů, mimo jiné pana Plenkoviče. Když se ta mise dva týdny před volbami připravovala, viděli jsme, že se všechno potvrdilo pro evropské síly, teď mají povinnost provést reformy a toto je jediná příležitost. Nicméně chci také poděkovat vám, pane předsedo, a také panu Plenkovičovi za velice jednoznačné stanovisko k volbám v Donbase. Ty jsou nelegitimní a já chci požádat předřečníka, který byl v Donbasu, a který pořád mluví o dialogu, který je natolik nutný mezi oběma stranami, ten dialog ukrajinské orgány navrhovaly několikrát. Nejprve v Ženevě, potom v Minsku. Byla ta dohoda o příměří. Nicméně tyto volby v Donbase jsou jednoznačným porušením Minské dohody a to, že Rusko uznává tyto volby, je v podstatě podkopávání mezinárodního práva. Ráda bych se zeptala svého francouzského kolegy, zda podpoří také sebeurčení pro Basky, Okcitánce a další, kdyby o to usilovali. Takže prosím, odpovězte mi na tuto otázku. Já si myslím, že pro vás a pro vaši stranu je to nepředstavitelné. A na závěr bych ráda citovala Chodorkovského Michaila. Víte, kdo je Chodorkovský? On to napsal rusky, já se to pokusím volně přeložit. Nevstupovat, aniž bychom zahájila diskuzi, diskuzi o osobnostech, je velice zajímavé, proč všichni fašisté z Evropy natolik obhajují Putina. Bez mikrofonu. Řečník bohužel nemá mikrofon. I'll take up some of the questions. Já se pokusím odpovědět na některé ty otázky, i ty přímé, i ty nepřímé, které podle mě zbyly na mě. Pokud jde o zastoupení žen, jsem ráda, že se to bere vážně. Je to záležitost, které hodně věnujeme pozornost. Ženy, se kterými jsem mluvila na Ukrajině, ale nejenom oni, přisuzují své špatné zastoupení v parlamentu dominujícímu účinku peněz a tomu, nakolik násilí narušilo celou situaci. To jim stížilo účast. Pokud je o vnitřně vysídlené osoby, udělali jsme toho dost pro to, abychom se k ním nějak dostali, těžko říct, ale dlouhodobé pozorování ukázalo, že je to nerovnoměrné v některých regionech, třeba v Charkově, byly docela velké snahy, ale výsledky byly v podstatě zklamáním. A v ostatních regionech, objektivně řečeno, bylo to úsilí slabší. Co se za, týče zapojení mládeže, my nemáme žádný mechanismus, jak bychom tento aspekt dokázali posoudit, ale já myslím, že bychom měli být opatrní. Neměli bychom odsuzovat malou účast mladých voličů, protože jejich podpora byla rozhodující pro úspěch nové strany a v některých regionech byla jejich účast vysoká. Celkově jsme se nevyjadřovali k účasti. Odpovídá to opůměrným parametrům. A rozhodně v celé zemi přišlo k volbám hodně lidí, i když se to v různých regionech lišilo. A na východě byla účast nižší a voliči, kteří přišli k volbám, zřejmě byli starší. Pokud je o všudy přítomnost a vliv osob v uniformách, to jsme brali vážně, vzhledem k tomu, jaké jsme slyšeli zprávy o tom, že je v oběhu docela hodně zbraní a také vzhledem k tomu, že spousta velitelů těch oddílů byla kandidáty, jak na Dálném východě, v Luhansku, v Doněcku i v dalších částech země. Nicméně v den voleb jsme měli jenom dvě zprávy, dvě hlášení o tom, že někdo v uniformě se choval nevhodně. Bohužel došlo nejméně ke dvou případům, kdy ozbrojení muži v uniformách ovlivňovali nebo se pokusili ovlivnit sčítání hlasů ve dvou okrscích. Podali jsme hlášení v naší první předběžné zprávě a také v závěrech podali jsme hlášení o zastrašování a násilí. Jehož předmětem byl nepoměrný počet osob z komunistické strany. Ale obrátil se na nás opoziční blok, a to před volbami i po volbách podělil se o své obavy. Po volbách a po jejich vlastním paralelním sčítání hlasů prohlásili, že jsou spokojení s výsledkem a nechystají se ho napadnout. Děkuji mezinárodním pozorovatelům za pozornost a nestranost, kterou projevili. Pokud je o účast Ruské federace, bylo tam 18 pozorovatelů, Zúčastnili se pozorování v týmech eh, složených z různých zem, zástupců různých zemí, to odpovídá naší eh, metodologii. Neměli jsme s nimi problémy, většina z nich byli, byli zkušení pozorovatelé a já myslím, že jejich zprávy a jejich formuláře se rozhodně neodchylovaly od zbytku. Vím, že ministr zahraničí Ruska prohlásil, že Rusko přijímá výsledek Pokud je o volební reformu a volební systémy, ODIR nedoporučuje nějaký konkrétní systém. Neříká, že některý je lepší než jiné. Nicméně, uvidíte, že v našem předběžném prohlášení jsme konstatovali, že navzdory výzvám k volební reformě a navzdory k příslibům reformy parlament tuto reformu nepřijal. A já myslím, že to lidé očekávali. vždy zohledňujeme a snažíme se zapracovat eh, připomínky Národní komise do naší zprávy a do našich doporučení. Já myslím, že jsem odpověděla a reagovala na všechny připomínky, které si, na které si vzpomínám a na které jsem nějak reagovat mohla. Děkuji. Já jsem zapomněl pana Nána, než dám slovo panu Plankovičovi. S velkým zájmem jsem si vyslechl slova místo předsedy Kousa a francouzského kolegy. Jsou plná rozumných slov. Možná se trošičku mílí v tom, co může být zažitým myšlením, ale vzdílím jeden důležitý pohled. Myslet si, že ten problém na Ukrajině je ukrajinsko-ruský problém. To znamená, neznat eh, okolnosti. Rusko má svůj přirozený podíl, ale tady nehovoříme pouze o vnějším a vnitřním činiteli. Hovoříme o dvou vnitřních činitelích. Jeden z nich eh, má navíc podporu toho vnějšího činitele, kterým je Rusko. Zjednodušovat to téma na to, co zde zaznělo, znamená nedospět k žádnému řešení. Jedna věc je neodiskutovatelná jednota a územní celistvost Ukrajiny. A to je základní prvek, který musí být vůči cilo, silou všech našich snah v Moldavsku, na Ukrajině, v Gruzii, všude, kde čelíme závažným vnitřním problémům, protože to není jednoduchá realita. Je to situace, po rozpadu Sovětského svahu, svazu. Máme tam administrativní správní hranice, které odpovídají národním hranicím a my je musíme zachovat, jinak se nám Evropa rozpadne. A to je obsah Helsinské dohody, kterou jsme porušili právě s Kosovem. A to byla ta pandořina skřínka. Já si od začátku myslím, že to řešení se musí opírat o územní celistvost Ukrajiny a jednost, jednotu. Ale pokud jediné, co budeme řešit, je někdo zlý, který přichází zvenku, to znamená, že budeme jen karikovat a že to nikam nepovede. Pokud realita rozbíjí nějakou zavedenou myšlenku, tak eh, je to prostě chyba reality. A já s tím ale rozhodně nesouhlasím. Ještě chcete slovo? Ano, samozřejmě. Já se vždycky držím jednoty státu, proto se mi velmi líbí to, co říkal kolega. Já si myslím, že není možné mít mír bez jednoty Ukrajiny. Ale tato jednota je čím dál komplikovanější, protože zde dochází k hluboké agresi. A když se snažíte vést volební proces, který je odmítnut, tak v určité chvíli už nemáme žádné elementy pro politickou diskusi a dojde k eskalaci a nutně to povede k tomu, co si nepřejeme, ale co vyústí v rozštěpení. To, co se stalo v Kosovu, ta politika dvojích měřítek také není dobrá. Já jsem pro jednotu Ukrajiny, to je jasné, stejně jako jsem pro jednotu kteréhokoliv jiného státu. Ale ty východní regiony vždycky, pokud se podíváme na dlouhou historii, tak vždycky patřily k Rusku. A Stalin změnil hranice, takže taky nejsem proto, aby Stalinovy hranice byly navždy považovány za stabilní. Je třeba navázat skutečný dialog a to je možné pouze v případě, když uznáme také určitou legitimitu těch voleb, které probíhají na východě, pokud tedy povedou k tomu, že se sejdeme u jednacího stolu, abychom diskutovali. To je podstatou mírového procesu, který je zcela zásadní. Ich unserer Kollegin Doris Pack das Wort zum Schlusswort gebe, äh, möchte ich... Ještě než dám slovo na závěr paní äh, Pak, tak äh, ještě jednou udělím slovo panu Plenkovičovi. Pokud se Doris promluvit jako první, já s tím nemám problém. Děkuji, pane mm, předsedo. Já se domnívám, že toto skutečně byla velice podrobná užitečná diskuse, kterou jsme vedli k parlamentním volbám i ke včerejším událostem. Také chceme, chci zdůraznit eh, práci státní volební komise, která mm, udělala, vyvinula velké úsilí, aby ti z těch okupovaných eh, oblastí se mohli účastnit těch voleb, když v praxi to nebylo tak realizováno, jak by si všichni přáli. Kromě toho Eh, jsme měli poměrně obsáhlé diskuse s nástupci občanské společnosti, což bylo důležité eh, na začátku Euromajdanu a tato, tuto práci by měly dále pořit různé nástroje Evropské unie. Také bylo jasné, že otázka územní celistvosti je zásadní. Evropská unie a parlament by nikdy toto neměla akceptovat jako hotovou věc. Mm, jasné mm, postoje jsou očekávány. Teď je důležité rychle sformulovat novou vrchovní radu a novou vládu. Jenom tak bude možné podpořit pro evropsky orientované reformy, které jsou nutné. Uh, a podpořit tedy volbu míru, což byl klíčový signál těchto voleb. Děkuji vám. Děkuji pane Plenkovičovi za shrnutí. Já mám také několik poznámek, které chci říci. My jsme do Evropský parlament i Rada ratifikovali asociační dohodu a mm, po těchto volbách 25. října eh, když existuje plná legitimita ukrajinské vlády i parlamentu, tak máme všichni povinnost podpořit, aby to skutečně bylo implementováno. Vzhledem k obtížné situaci války v zemi, ty volby, konstatování pozorovatelů je pozitivní, je to lepší než očekávaný průběh. Proto ta legitimita tam je a tyto procesy s příslušnou podporou pro Ukrajinu bychom měli, tedy by měli pokračovat dál. Jsem toho názoru, že jednání s Ruskem by měla pokračovat. Jde o zásady dohody z Minsku, volby které proběhly včera, jsou porušením dohody z Minsku. Jednoznačný ne porušení, je to jaksi pro tento proces krok zpátky. A také eh, se nejedná jenom o interní program Ukrajiny, na opatření na Krymu, na východní Ukrajině, jsou řízena zvenku. Neměli bychom tedy používat uh, ten jazyk, který oni hovoří jako o interních problémech Ukrajiny. Ty takzvané volby, které proběhly v neděli, tam nebyly alternativní strany, žádná možnost vést volební kampaň, eh, vyjadřovat jiná stanovisko. To je starý stalinistický přístup, jedno, to, to známe z mnoha systémů, jedna kandidátka, mnozí jsou na to zvyklí a myslím, musíme jasně ukázat, že z hlediska volebního práva, z hlediska času, eh, mm, toto nevede k legitimitě. Eh, ten nabídka Eh, prezidenta Porošenka vést tyto volby na základě ukrajinského práva. Ta nabídka tady padla. A to, to nebyl vědomí, nebyl zájem. A to tady by mělo být jasně konstatováno, že to znamená potíže. My bychom měli teda, měli bychom tady jasně to vyjasnit s Ruskem a stále bychom měli opakovat, že mezinárodní právo porušilo Rusko, nikoli Ukrajina. A to musí být také základ pro to, aby mm, dohoda z Minsk byla dodržována a e, toto je Mm, základ tedy pro politiku, kterou Evropská unie vede s relativní eh, rozhodností. Takže děkuji všem, kdo se toho účastnili a nyní se dostáváme k dalšímu mm, bodu jednání a to je otázka Kosova. My víme, že se